když o nich hovoříme, tak nemůžeme zde současně otevírat s tím i diskuzi o vinicích. Děkuji. Nyní má slovo pan Baften.